Dámy a pánové, jako další bod na pořadu jednání nás čeká prohlášení Evropské rady a Evropské komise k závěrům Evropské rady z 25. a 26. června 2015 a ze summitu Euroskupiny ze 7. července týkající se současné situace v Řecku. Nejprve má slovo pan Tusk jako předseda Evropské rady. Juncker.